So, ladies and gentlemen. Tak, dámy a pánové, vážení kolegové, já myslím, že bychom měli začít. Já se jmenuji Petr Líze a kolegové už se mě ptali, jestli jsem nejstarším členem tohoto výboru. Ne, doufám, že ne. Ale řekli mi, že jsem nejdéle sloužícím členem Envy. A protože předseda a místopředsedové, kteří tu byli v minulosti, už tu nejsou v Evropském parlamentu a paní Adina Valean, dosavadní předsedkyně, zároveň předsedkyní v ITRE, byl jsem požádán, abych předsedal této schůzi. Vítám tedy všechny a já tu mám poznámky v Němčině, a jsou to technicky a právnicky složité záležitosti, takže přejdu do Němčiny. Pokud nerozumíte německy, prosím, nasaďte si sluchátka. Vážené kolegyně, vážení kolegové, prohlašuji oficiálně toto zasedání za zahájené. Cílem našeho eh, zasedání je, abychom zvolili předsedu eh, výboru Envy a také místo předsedy kterých je celkem čtyři v odpovídajícím pořadí. Nejprve si musíme vyjasnit, kdo je oprávněn hlasovat. Jsou to samozřejmě řádní členové výboru Envy, to je zcela jasné. A potom tu máme čtyři kolegyně a kolegy, kteří jsou řádnými členy a nejsou přítomní. Proto místo nich byl jmenován náhradník místo pana Andrease Glicka bude paní Ulrike Miller hlasovat z frakce Renew. Ulrike Miller je tady. ECR eh, oznamuje, že místo pana Roba Rukena bude hlasovat paní Dejs Melverde. Tamhle vpředu. A potom nezařazení nám oznámili dvě změny. Místo Jamesa Alexandra Lenciho bude hlasovat Pierre Nicola Pedicini a místo Kristýny Sheely Jordan bude hlasovat pan Puk. Tak a teď se ptám, jsou nějací další řádní členové, kteří nejsou přítomní a které zde zastupuje náhradník? Máme tu nějaký vzkaz, nevím, o co jde. Takže. Nikdo další, žádné další zastoupení, žádný další náhradník zastupující. Takže oprávnění hlasovat jsou ti, kteří jsou řádnými členy výboru, anebo ti náhradníci, které jsem právě vyjmenoval. Musíme ověřit, zda je naplněno kvorum, zda jsme usnášení schopní k hlasování. K tomu je potřeba, aby bylo přítomno č- jedna čtvrtina členů, což je 19 členů. Když se rozhlédnu po sálu, vypadá to, že kvorum máme. A nyní se tedy ptám, zda jsou nějací kandidáti na předsedu. Kandidáta může jmenovat buď frakce, anebo jedna dvacetina, tedy čtyři poslanci. Ptám se tedy, zda jsou nějaké návrhy na předsedu výboru Envy. Nils Torvalds. Děkuji, pane předsedo. Abychom, eh, abychom zajistili, že předseda mi bude rozumět, tak budu mluvit německy, protože angličtina je pro mě příšerně těžká. Za frakci Renew Europe Navrhuji Pascala Café. Děkuji moc krát. Tak máme návrh eh, jménem frakce RE. Podmínka je tedy naplněna a ptám se kandidáta, zda snad váha s přijetím této kandidatury, nebo zda ji přijímá? Přijímá. Pak ještě jednu poznámku má Miriam Dali jménem SD. Ne, ještě před hlasováním. Nesouvisí to nějak s tou nominací. Vy jste zmínil náhradníky, kteří nahrazují řádné členy a já bych ještě chtěla oznámit, že Maria Arena bude eh, nahrazovat Romanu Plam, protože ta tu nemá hlasovací kartu a chtěla bych, abyste to vzali na vědomí. Děkuji. Dobře, bereme to na vědomí a budu zase pokračovat německy. Takže kandidát je řádným členem výboru, tato podmínka je naplněná. A dále se musím zeptat, zda odevzdal prohlášení o finančních zájmech a o prohlášení, že souhlasí s kodexem přiměřeného chování. Sekretariát mi říká, že oboje je splněno. Dostáváme se tedy přímo k hlasování. Měli bychom ověřit eh, elektronický systém. Víme, že na plénu minulý týden eh, to byla taková umělecká soutěž, protože věděli jsme, že eh, pokud by k elektronickému hlasování došlo, tak je potřeba vědět, aby dobře fungovala. Takže prosím, aktivujme hlasovací zařízení. Musíme chvilku počkat, než eh, So put your card into the machine. Tak prosím, zasuňte kartu do hlasovacího zařízení, jinak nemůžeme začít eh, hlasovat. Tak já myslím, že můžeme uzavřít hlasování. Nevidím výsledky, ale sekretariát mi říká, že je to v pořádku. Příště to budu lépe hlídat, ale tohle byl jenom test. Takže teď si musíme vysvětlit, jak budeme hlasovat. Jestliže nejméně pětina bude trvat na tom, aby se hlasovalo tajně, budeme hlasovat tajně. Jinak to můžeme učinit aklamací. Tak já se ptám, trvá někdo na tajném hlasování? Ne? V tom případě prosím o souhlas s návrhem, eh, aby byl potvrzen Pascal. Děkuji moc krát a srdečně gratuluji, Paskale, ke tvému zvolení. A myslím, že předseda by měl dělat svou práci, takže já se teď vracím do lavic a prosím Paskala, aby se vzal schůzi. Well, thank you very much. Děkuji moc krát. Děkuji vám za to, že jste ve mě vložili důvěru a zvolili mě předsedou tohoto výboru. Jenom pár slov, protože nás tlačí čas. Nejprve bych chtěl říct, že tento výbor je momentálně poprvé největším výborem v Evropském parlamentu. Což je samozřejmě jenom symbol ale jak víte, na symbolech v politice záleží. Je to symbol toho, že tento parlament bere velice vážně klimatickou nouzi, ztrátu biodiverzity, ochranu zdraví, ochranu spotřebitelů, a to více než kdy dříve v historii. To je tedy první symbol. A myslím si, že by měl být šířen po všech médiích a sociálních sítích. Tento výbor je největší v Evropském parlamentu, úplně poprvé. A druhé sdělení Budu velice svědomitě pracovat na šíření faktu, že neexistuje rozdíl mezi východní a západní Evropou, pokud jde o transformaci. Naším cílem je eh, dospět ke k uhlíkové neutralitě. Máme různé výchozí body, výchozí body, ale zároveň v roce 2050 bychom měli všichni současně dospět ke k uhlíkové neutralitě. A nesmíme nechat pozadu žádné území a žádnou sociální skupinu na tomto dobrodružství, jimž je cesta k uhlíkové neutralitě. Takže to je mé druhé hlavní sdělení, které je součástí DNA tohoto parlamentu. A poslední sdělení. Chtěl bych opravdu, abychom byli lídry, abychom byli v popředí evropských institucí a celé, této, celé Evropy, celé této hry a tím, abychom zajistili správnou úroveň ambicí. Což znamená dělat kompromisy, protože to je srdcem politiky, ale zároveň dávat jasně najevo, že právě tento výbor je to, co potřebujeme pro boj proti klimatickým změnám, ztrátě biodiverzity a dalším krizím v oblasti životního prostředí. a, a vím, že ať už patříte ke kterékoliv frakci, a ať už sedíte kdekoliv v tomto sále, tak sdílíte tento závazek. Mladí lidé k nám zhlížejí a očekávají, že naplníme jejich naděje. Takže to byl můj krátký úvodní proslov a teď se vrátím k formálnímu hlasovacímu postupu. A vzhledem k tomu, že Petr to dělal v Němčině, tak já přejdu do francouzštiny. Děkuji vám moc krát. Teď přistoupíme ke jmenování místopředsedů. Začneme prvním místopředsedou. Nejprve musíme ověřit, zda seznam voličů je stejný jako v předchozím hlasování. Změnilo se něco, prosím, Margaret? Já to nevezmu dánsky, když by mohla, i když bych mohla. Chtěla bych pogratulovat Paskalovi a těšíme se na spolupráci a myslím si, že v zelených ji velice vítáme a navrhuji Base Eichhauta na prvního místo předsedu. Pokud vidím, tak je k tomu ochoten. Takže to je, to je další krok procedury. Já mu dám za chviličku slovo. Takže žádné změny v tom, kdo hlasuje. Myslím, že kvorum stále máme, takže teď se ptám, zda jsou nějací kandidáti. Znovu Margaret. Já se omlouvám, já jsem předtím pořádně neposlouchala. Zrovna jsem slíbila, že se nebudu nějak mstít, ale každopádně gratuluji a můžu zopakovat, že se těšíme na spolupráci ve výboru a že vkládáme velká očekávání do toho, že učiníme z našich otázek hlavní téma Evropského parlamentu a zbytku Evropské unie, nás všech, a navrhuji Base Eichhauta na prvního místo předsedu. Máme další kandidáty? Zdá se, že ne. Takže pokud nikdo nežádá o tajné hlasování, můžeme hlasovat aklamací pro prvního místo předsedu. Bas Eichhout, prosím. Basi, prosím, přijď ke mně nahoru. Okay, so with no surprise we are going to move to the... Takže nepřekvapivě jdeme na volbu druhého místo předsedy. Takže znovu se podíváme na seznam hlasujících, žádné změny. Kvorum stále máme. Takže se ptám frakcí, zda nám poskytnou nějaké kandidáty. Děkuji. Nejprve gratuluji k nové funkci, těšíme se na spolupráci a jménem SD bychom chtěli navrhnout Seba Dánce na druhého místo předsedu tohoto výboru. A děkuji za nadšení. Jsou, jsou další kandidáti? Výborně. Žádá někdo tajné hlasování? Ne? Takže můžeme opět aklamací. Druhý místo předseda. A prosím, abyste přišel sem nahoru. So, we're going to move now to the... Teď jdeme na volbu třetího místo předsedy. Stále stejný seznam hlasujících. Kvorum máme. Takže navrhuje někdo nějaké kandidáty? Děkuji. Jménem EPP navrhuji kolegu Kristiana Buzoje. Je to zkušený člen našeho výboru, je to doktor a právník a v minulosti už toho hodně vykonal, takže doporučujeme pro něj hlasovat. Jsou další kandidáti, prosím? Chtěla bych navrhnout nově zvoleného poslance Ivana Vilibor Sinčiče, který byl předsedou výboru pro eh, životní prostředí a záchranu přírody v chorvatském parlamentu a navrhuji jeho kandidaturu. Děkuji. Další kandidáti? Takže musíme se podívat, jaká jsou pravidla kandidát musí být navržen buď politickou frakcí, což je EPP, anebo nejméně čtyřmi poslanci. Takže potřebujeme eh, seznam těch čtyř eh, řádných poslanců, kteří podporují druhého kandidáta. So, so if you could raise your hand. Můžete prosím zvednout ruku? Dobře, takže je vás více než čtyři. Proběhne tedy elektronické hlasování o třetím místo předsedovi. Je vais donc repasser en français. Já přejdu zpátky do francouzštiny. Prosím vás tedy všechny, abychom... Ne, zapom... já, se, já se omlouvám, já jsem zapomněl kartu tamhle. Mohli byste mi ji prosím přinést? Bylo by to skvělé. Tak. Solidarita v rámci frakce Renew. Děkuji. Takže musíme přidělit každému kandidátovi nějakou barvu. Já navrhuji podle abecedního pořadí že pan Buzoj bude mít zelenou barvu nalevo a pan Sinčič bude mít červenou barvu napravo. Pan Buzoj, zelená barva, pan Sinčič, červená barva napravo. Je to takhle všechno v pořádku? Můžeme zahájit hlasování? Zahajuji hlasování.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 Mr. got... Takže pan Buzoj dostal 58 hlasů, pan Sinčič 15 s celkem 74 hlasů. Pane Buzoji, prosím, přijďte sem za námi. We are moving to the uh, voting for... A jdeme na volbu posledního pátého místo předsedy, říká předseda. Jak vidíte, není to úplně genderově vyvážené a pravidlo znáte. Takže formální žádost od Rinu. Děkuji, pane předsedo. Jeden náš poslanec opustil sál, takže potřebujeme náhradníka, je tu Katrin Jerome a bude plnit roli náhradníka, je to pro vás v pořádku. Dobře, takže začněme s formální procedurou. Pokud jde o seznamy hlasujících, tak to máme řádné členy, kromě té změny v Rinu. Ptám se tedy frakcí, zda mají kandidáty na pátého místo předsedu. Děkuji, pane předsedo. Nejprve eh, gratuluji všem zvoleným a chceme uchovat genderovou eh, rovnováhu a navrhujeme velice zkušenou čtvrtou místo předsedkyni paní Anju Házekamp. Děkuji. Další kandidáti? Ne. V tom případě připomínám, patrně víte, že je potřeba, abychom měli alespoň jednoho muže a čtyři ženy nebo jednu ženu a čtyři muže. Děkuji. Genderově vyvážené to samozřejmě stále není, ale při nejmenším jsou naplněna pravidla a nemáme tu nerovnováhu příliš velkou. Žádní další kandidáti nejsou, takže se formálně ta formálně žádám, abyste hlasovali pro eh, poslední místo předsedkyni. Máme jednoho kandidáta, takže aklamací, prosím. Merci beaucoup. Vous pouvez donc prendre la photo du bureau. Děkuji. Teď si můžete vyfotit předsednictvo úplně celé. Znovu se setkáme na první řádné schůzi 22. července. Uvidíme se tam. Děkuji.